zprávě pana Melo a to je odvětví ovoce a zeleniny. Máte slovo. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, je již příliš pozdě, takže budu stručný. A chtěl bych říci, že tato zpráva je velice důležitá, protože eh, máme ve všech členských státech eh, eh, vysoký počet těchto organizací a, mm, mm, a ale e, e, výchozí situace těchto organizací je různá v různých státech a e, vysoká míra této organizovanosti musí být vysoká, protože jde o sektor ovoce a zeleniny. Zpráva z univerzity v Birminghamu zdůrazňuje, že tady je problém, i problém právní, protože to i brání té vyšší míry organizovanosti a i to je něco, co by mělo mm, být podporováno, protože to může eh, usnadnit tento sektor a především i mm, by mělo být možné eh, čerpat finanční prostředky na, or, na zprávu těchto organizací, protože tyto organizace často nemají kvalifikované zaměstnance, a třeba někdo, kdo je zdatný zemědělec, tak nutně nemusí být zdatný správce nebo manažer, takže to by se mělo podporovat. A další novinka. Nástroje prevence a boje proti krizi, ty se nevyužívají adekvátním způsobem zde i eh, zde krize také vznikla i eh, z důvodu třeba eh, stavu trhu, ale také často to může být i z důvodu fitosanitárních nebo politických, jako je třeba embargo vůči Rusku. Takže zde zemědělci nemohou za tuto politiku vůči Rusku a proto Evropská unie by měla podporovat veškeré sektory, které trpí důsledky tohoto embarga. E, zpráva i zdůrazňuje, že komise by měla zintenzivnit úsilí a více chránit zemědělce vůči praktikám e, nekalého charakteru e, ze strany velkých supermarketů, distributorů a mm, mm, mm, což provokuje řadu problémů. Já jsem se pokusil i hodně zde zdůrazňovat nutnost Eh, eh, i generační obnovy eh, v zemědělství. Je třeba, aby mladí lidé viděli zemědělství jako atraktivní sektor. A z tohoto důvodu ve zprávě hodně právě zdůrazňujeme, že zde pouze 7% zemědělců je mladších než 35 let, takže je třeba zatraktivnit zemědělství právě proto, aby mm, Eh, mladí lidé eh, měli chuť se zemědělství věnovat. Hodiny a hodiny bych mohl o tomto tématu hovořit, ale vím, že je příliš pozdě a takže eh, nebudu to protahovat a zítra nás čeká hlasování. Takže catch the eye, šest žádostí o slovo. Paní Petě, děkuji. Paní předsedkyně, takže v Prvně mi dovolte poděkovat panu Melovi za tuto vynikající zprávu. Musíme zjednodušit eh, národní evropské postupy, musíme snížit administrativní zátěž a naopak zvýšit pobítky tak, aby eh, skutečně, že jde tady vlastně o to, aby vznikal eh, vyšší, aby byla, byla produkce rentabilnější. Zatím jenom málo eh, producentů se eh, združuje, takže většina z nich nemůže čerpat přímo z toho evropského režimu. Dovoz přitom roste a místní producenti jsou vystaveni nekalé soutěži a Eh, celý postup je příliš komplikovaný, je to taky v Chorvatsku, takže vyzývám ministerstvo zemědělství, zemědělství aby eh, dalo lidem lepší režim. Děkuji, pan Frunculika. Chceme-li posílit pozici Združení eh, producentů v dodavatelském řetězci tím, že budeme vytvářet pobídky pro různé asociační snahy a podobné věci, to je velice důležitá věc. Organizace a svazy producentů jsou naprosto zásadní pro zemědělskou politiku v EU a musí se vyvíjet na všech úrovních, zejména tam, eh, kde v členských státech je počet těchto organizací a svazů nízký. Myslím si, že tyto svazy by mohly sloužit jako efektivní nástroje pro boj s nekalými praktikami v dodavatelském potravinovém řetězci a mohly by podpořit i zemědělce. Eh, ovocný a, a Zeleninový sektor byl zasažen ruským embargem a předpokládá se, že bude i nadále zasahován tímto embargem, které má být prodlouženo až do roku 2016. Je potřeba tento sektor podpořit až do doby, kdy bude normalizovan. Na druhou stranu je potřeba, aby Evropská unie potvrdila sankce proti Rusku. Děkuji, pan Marias. κυρία πρόεδρε οι έλληνες παραγωγοί οπωροκυπευτικών προϊόντων παρότι έχουν υποστεί τεράστια Děkuji. Co se týká eh, producentů ovoce a zeleniny, ty utrpěli ruským embargem, ale nedostali řádné odškodnění. Velice často tito producenti jsou v zemích memoranda, což znamená další škody pro ně, eh, například v důsledku ekonomické situace, která třeba panuje v Řecku. Tím pádem jsou velice často vyšachovávání velkoobchodníky. Trojka se v Řecku postarala o to, aby tento původně premiantní sektor v Řecku v podstatě zanikl. Je to tak, že Trojka se v podstatě postarala i o zvýšení daní pro zemědělce, ačkoliv se jejich příjmy globálně snížily o více než 1,5 miliardy. Daně se zvýšily o 150%. Myslím si, že je potřeba, abychom zejména v Řecku tento sektor ovoce a zeleniny podpořili, protože bez další podpory bude naprosto nemyslitelné, že by zemědělci mohli vůbec pokračovat v práci. Děkuji, pan Jakovčič. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane zpravodaj, chci eh, obrátit vaši pozornost eh, k několika bodům, eh, které jsou mi velmi blízké. Vaše ambice učinit nebo položit důraz na kvalitu ovoce a zeleniny a všech dalších zpracovaných výrobků, které z nich pochází, to je něco, co vítám, ale byl bych rád, aby se do toho zahrnuly zejména domácí eh, produkty, eh, aby byl skutečně ochráněn i původ těch produktů. To je přece naš, náš trumf. Eh, dalším tématem je vynikající, že chceme zapojit mladé do zemědělství. Je to vynikající myšlenka a já myslím, že naše zemědělství to opravdu uvítá. Děkuji, Děkuji pan Věgas. situace je paradoxní, protože se zmenšují zemědělské oblasti, i e, potažmo tedy produk, e, e, i produkce a klesá spotřeba také v rozporu s doporučeními Mezinárodní zdravotnické organizace a nadnárodní společnosti určují, jaký bude výživový nutriční režim u našich dětí a mladých lidí. Zde je třeba zavést větší flexibilitu a mm, také je třeba, aby ty organizace mm, byly udržitelné. Nelze si myslet, že pouze díky organizacím eh, budeme schopni řešit všechny problémy v sektoru ale myslím si, že co musíme udělat, je bojovat, bojovat proti té tendenci liberalizovat, protože to je eh, na úkor našich eh, zemědělců. Muchas gracias, señora. Pan Bastia, děkuji paní předsedkyně. Já chci především poděkovat zpravodaji panu Melovi za vynikající práci. Tato zpráva, která pro nás je velice významná, eh, tak ta jasně uvádí, jaké jsou hlavní problémy v tomto sektoru ovoce zeleniny. Na jedné straně nekalá soutěž ze strany třetích zemí, které produkují za ekologických sociálních problémech podmínek, které jsou zakázané v Evropě. A potom je to i kvůli eh, tlaku velkých distribučních sítí, které eh, dusí naše naše producenty. Tento sektor se nachází především na jihu Evropy a je velice ohrožen, protože jsme v deficitu s produkcí ze ovoce a zeleniny. Tato zpráva jasně uvádí, že je třeba přijmout naléhavá opatření, protože jinak by eh, docházelo k většímu exodu z těchto oblastí, především mladí lidé odchází a to zcela eh, důvodně. Pane komisaře. v nedávno jste byl ve Valencii v mé zemi a viděl jste tu vynikající práci našich eh, producentů a jejich družstev E, které se vytvořily, ale e, těchto organizací bude méně a méně, pokud se nevyřeší jejich problémy. Děkuji a závěrem má slovo Thank you very much. Arnold. Děkuji, paní předsedkyně. Nebudu se teď pozastavovat nad SZP e, obecně, i když jakožto poslanec UKIP se domnívám, že by to lépe vyřešili samotné členské státy. Ale zmíním eh, tři body z této zprávy konkrétně. Jednak eh, děkuji zpravodaji, že říká, že jednodušší je nejlepší. Nejjednodušší systém, čím je systém jednodušší, tím je lepší pro eh, samotné zemědělce. Souhlasím, že máme krizi v zemědělství. Já jsem v posledních týdnech hovořil s mladými a postoje k farmaření jsou eh, takové, že je to opravdu problém, hlavně pro mladé. Děti nejí dost ovoce a zeleniny, vlády by v tomto směru měly dělat víc, ale je to také nebezpečí příliš direktivního přístupu ze zhora eh, dolů, kdy se prostě nastavuje, co mají eh, lidé jíst ve školách a to může, co mají mít jako v krabici nese ale to může jenom vyvolávat nepřátelství. Děkuji. A slovo dostává za komisi pan Hogan. Děkuji vám. Ty poděkovat panu Melovi za zprávu. Je to příležitost vyjádřit k některým problémům, na které jste upozornili, alespoň stručně. Takže ruský zákaz dovozu, to zmínili někteří z vás to právě ukazuje zranitelnost tohoto sektoru, kdy může dojít k velkým eh, tržním narušením a poklesu cen. My se tím teď zabýváme a přemýšlíme, jak pomoci producentům. Ukazuje to také význam silných producentských organizací, které by právě čelily eh, takovýmto nepříznivým eh, okolnostem. A stávající nařízení o společné organizaci trhu zahrnuje i reakce na krize a preventivní opatření. Proto vítám zprávu pana Mela, která říká, jak producentské organizace lze posílit, aby byly efektivnější a atraktivnější pro stávající i budoucí členy. E, tento režim je rozhodně jednou z priorit komise a předseda Juncker mě požádal, abych se zabýval možností dalšího zjednodušení, čímž vyhovíme hlavní požadavek této zprávy, to znamená zvýšit atraktivitu producentských organizací, organizací tím, že se zvýší právní jistota. Komise provede z, proces zjednodušení pravidel a to zlepší fungování celého systému a poskytne jasný právní rámec. Nepředpokládáme však žádné změny základního právního aktu v letošním eh, roce a eh, otázka zvýšení celkové míry podpory producentských organizací vyžaduje změnu základního aktu, takže to se nebude řešit eh, v tomto kole zjednodušování. Um, a Eh, jinak nekalé postupy, ty rovněž máme v hledáčku, eh, zneužívání například relativní eh, moci a váhy a další. K tomu zatím nemáme žádný evropský rámec, ale členské státy to začaly regulovat na národní úrovni, zvláště ve Spojeném království a ve Španělsku. Budeme pokračovat s paní Běnkovskou na práci na této, v této věci a tím pádem budeme řešit to, co tu bylo dnes zmíněno v, s tím, že měl by vzniknout samoregulační mechanismus. Všichni účastníci se shodli na seznamu osvědčených postupů už v roce 2011. Klíčoví aktéři implementují dobrovolný systém ehm, a už od roku 2013, ale ne všichni aktéři řetězce se ho ještě eh, se do něj zapojili. Musíme tudíž vyhodnotit národní situaci je do konce letošního roku a pak si udělat obrázek o tom, kam dál. Vítám ještě jednou iniciativu parlamentu a zprávu pana Mela, která ještě více obohatí celou eh, debatu o potřebné reformě eh, tohoto režimu ovoce a zeleniny. Děkuji, to je konec této rozpravy hlasování.